Okay. Přichází předseda. Otvírám pošedzeně. Vítám. Zahajuji zasedání. Vítám všechny, kdo jsou v sále. Mám oznámení. Jednu informaci. 16. července 2009 jsem předložil výboru Jury, informaci o zbavení imunity jednoho z poslanců. V roce 2010 mě předseda výboru Jury informoval o tom, že vzhledem k usnesení parlamentu z dubna 2009 o imunitě a příslušných pravidlech v Polsku jeho výbor usoudil, že tento dokument je nepřijatelný. Další bod na našem pořadu jednání je společná rozprava o 630 zprávách, které se týkají absolutoria rozpočtu za rok 2008. Zpráva pana Liberackého, což je obecná rozpočtová část 3 Zpráva paní Sander, která se týká rozvojového fondu. Zpráva pana Barta Stése. Souhrný rozpočet EU. Evropský parlament. Sedm zpráv pana Čarneckého. Souhrný rozpočet EU. Rada, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, výbor regionů, Evropský veřejný ochránce práv, Evropský inspektor ochrany údajů. Dále 26 zpráv Veroniky Matěj. Já vás ušetřím názvu všech těchto 26 zpráv. Máte je všechny uvedeny v pořadu jednání. 26. Opakuji. 26 dokumentů, které připravila naše kolegyně Veroniky. Nyní zahájíme rozpravu a nejprve dáme slovo našim zpravodajům. První bude pan Gajer. Uh, point of order. Organizační připomínka. Pane předsedo, já konstatuji, že účetní dvůr není zastoupen v našem parlamentu a my potřebujeme stanovisko účetního dvora. Je tady nějaké vysvětlení ohledně této nepřítomnosti. Dále také rada zde není zastoupena. Budeme hovořit o